oblasti. A dovolte, eh, abych také uvedla, že teď vracím ty dvě minuty, o které jsem přetáhla u předchozí rozpravy. Za to vám velice děkuji, paní komisařko. Rozprava k tomuto bodu je tímto uzavřena a nyní máme další bod a to je zpráva paní Nikolaj, situace žen ve válce. A nyní dám slovo zpravodajce na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, kolegové, asi nebudu schopna zde probrat za čtyři minuty celou zprávu, ale zmíním otázky, které jsou klíčové. Tato zpráva přichází v pravou chvíli, primitivní společnosti vymysleli válečné znásilňování a stále existuje v moderních společnostech. A tudíž je to aktuální téma a má zásadní společenský dopad. A ovlivňuje způsob, jak se státy chovají. Podívejte se na konflikt v Kongu, kde dochází k 16 znásilněním za den. Zdaleka se nám nepodařilo vymítit eh, toto prokletí. Zpráva jasně uvádí, že je třeba se podívat na tu otázku z hlediska rovných přejitostí a rovnosti pohlaví, kdy ženy a muži jednají v partnerství a snaží se zabránit eh, konfliktům, snaží se o zachování míru a snaží se o obnovu po konfliktech. Evropská unie usilovala o rozhodné kroky, které by řešily tento problém. Avšak pouze deset členských států má vlastní plány Pět dalších členských států je připravuje a proto nesplňujeme cíle, které jsme si sami stanovili. Vytvoření Evropské služby pro vnější činnost je přijetostí, aby Evropská unie byla viditelnější a důslednější. A delegace, které se zapojí do řešení konfliktu, by měly zahrnovat ženy, protože ženy mají cený vhled a mohou přispět k udržitelnému společenskému klidu. A spravedlnost a mír není možné oddělovat. Beztrestnost a přístup k mezinárodním trestním tribunálům je důležitý, protože musíme nalézt nezbytné právní cesty a pachatele válečných zločinů musí být eh, stíháni. V opačném případě nastane další postih pro oběti a pro společnost z důvodu převládajícího pocitu beztrestnosti. Evropská unie a OSN by měly realizovat eh, usnesení 1960 a měli by společně bojovat proti tomuto jevu. A Evropská unie musí prokázat odhodlanost, pokud jde o zásadu bezpečnosti pro ženy. Vojenské struktury členských států musí vzít úvahu rovný přístup pohlavím, je třeba vybírat příslušné osoby podle zásluhy. A řada žen v Evropě si zaslouží pozice ve velení armád. A je třeba to brát v úvahu v kontextu ozbrojených sil. Jak už jsem řekla, nepodařilo se mi zmínit všechny otázky, ale chtěla jsem poděkovat všem stínovým zpravodajům a politickým skupinám a všem, kteří se mnou spolupracují na této zprávě. Herzlichen Dank, Frau Bericht. Děkuji, paní zpravodajko. Máme zase více řečníků, než máme času, takže budeme muset prioritizovat eh, v eh, proceduře Catch the Eye a budeme se snažit také vyrovnat zástupy, eh, zástupce pohlaví. Kolegyně Matera, blahopřeji k tomu, že jste byla zvolena místo předsedkyní Evropského parlamentu. Děkuji paní Nikolaj za skvělou zprávu. Je zcela zásadní pro zaručení bezpečnosti žen, které se rozhodnou pro profesní dráhu ve válce. Často ve válce eh, dochází k sexuálnímu násilí na ženám, dochází ke znásilnění, obchodu s lidmi a za války jsou ženy prvořadými obětmi. To je nepřijatelné, má to závažné psychologické i e, fyzické dopady, zvláště na ženách a dětech. Proto musíme stanovit přísnější postihy a tresty e, pro pachatele těchto zločinů. Nesmí se e, povolit vyjednání beztrestnosti, nesmí být mír bez spravedlnosti, je třeba zapojit ženy a je třeba zapojit ženy i do implementace bezpečnostních opatření po dosažení míru. Děkuji, paní kolegyně, a dále jednu minutu paní Flašíková Benová. Beňová. Děkuji, pane předsedo za minulé desetiletí bylo dosaženo jenom omezeného pokroku v účasti žen ve veřejné správě. V některých eh, oblastech jsou kvóty a počty žen ve veřejných institucích se zvýšil. I přesto účast žen na mírových debatách eh, je menší než 10 až na výjimky. Ženy v armádě sehrávají důležitou úlohu jako vzory zprostředkovatelky mezikulturní výměny a motivují tež místní ženy, bourají stereotypy místních žen a lépe komunikují s místními ženami. Ve většině eh, zemí eh, jsou činnosti související s rovností žen ne, nemají dostatek pozornosti, protože je to považováno za vedlejší otázku a kulturní, náboženské a socioekonomické zvyky se považují za eh, obhajobu eh, pok, eh, nedostatečného pokroku v této oblasti. Je potřeba na to myslet už v plánování bezpečnostních a jiných misí. Účast žen ve fázi budování míru je velmi důležitá. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně, a jako další má slovo Romy Varderella. Eh, Děkuji, pane předsedající. Myslím, že toto je eh, klíčový problém nejenom eh, kvůli tomu, že role žen ve válce jakožto obětí je zásadní, navíc ženy bývají, často se na ně jak se zaceluje jako na oběti v situaci válečného konfliktu, ale také kvůli tomu, jakou roli mohou ženy sehrát v rámci budování míru, v rámci obnovy společnosti a také změny některých eh, jaksi, mentálních vzorců, které vlastně tu společnost přivedly eh, do válečného konfliktu. Já si myslím, že to je třeba potrhnout nejenom v usnesení, ale eh, také jak to dělají OSN ve svých usneseních 3025 a 1820. Proto je důležité, aby Evropa měla samostatného zvláštního představitele pro tuto oblast

Teď ještě máme dva řečníky, kterým můžeme dát e, čas paní Nedělčeva. Doufám, že jsem vyslovil její e, jméno správně. Jednu minutu, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Během prvních dvou, prvních dvou světových válek e, ženy ztrácely své manžely a syny na válečných frontách. Dnes jsou přímo oběti, přímo oběti násilných konfliktů, jsou znásilňovány, přemysťované, redakované a tak dále. Eh, je třeba, aby eh, násilí na ženách během válečných konfliktů bylo považováno za válečné zločiny. tady je třeba přivítat snahu zpravodajky paní Nikolaj. Dopady na oběti eh, jsou dvojí, fyzické a na psychické zdraví, ale ono to má dopad mnohem širší. Má to také dopad na muže, kteří nedokázali ochránit svoji ženu, má to dopad na děti, má to dopad na celou komunitu, na společenství. Takže eh, je to věc, která se předává i v čase z generace, eh, i na další generace. Ženy mohou se hrát důležitou roli při řešení konfliktu v rámci eh, dialogu za mír. Angažují se v civilních, ale i v vojenských misích pro vyřešení konfliktu. Myslím si, že Evropa by se zasloužila zvláštní představitelku pro tuto věc a proto se táže paní komisařky, zda eh, komise počítá s vytvořením takovéhoto postu a pokud ano, tak v jakém časovém horizontu. Děkuji a jako poslední eh, řečník v Catch the Eye pan Luhan jednu minutu. Și Comisia de Apărare este foarte preocupată de acest subiect. Děkuji. Mnohokrát podvýbor pro eh, obranu a bezpečnost je také, se také zaobírá tímto tématem. Já souhlasím se zpravodajkou. Zločiny na ženách během války musí být stíhány. Beztrestnost určitě není alternativou. Bohužel násilí na ženách je využíváno v dnešní době jako válečná, jako vojenská taktika. A bohužel v mnoha případech eh, tyto incidenty eh, zůstávají nezaznamenány a nevyšetřeny, nestíhány. Eh, bylo by třeba vytvořit zvláštního pozorovatele pro situaci žen eh, v, kon- v zónách konfliktu, tak abychom měli jistotu, že ženy mohou být chráněny před všemi formami sexuálního násilí eh, či jiného genderového násilí. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji. Já jsem vás viděl, paní kolegyně, bohužel máme málo času, měli jsme omezený Eh, počet řečníků a museli jsme postupovat podle toho, jak se kdo přihlásil. Eh, je to důležité téma a proto jsem chtěl zajistit, aby se pokud možno všichni dostali ke slovu. Paní Swiftler, ještě vám dám eh, příležitost, ale prosím příště je třeba si uvědomit, že nemůže mluvit každý, kdo by chtěl, ale protože toto není nedůležité téma, dám slovo vám ještě na minutu, ještě předtím, než dám slovo paní komisařce. No Děkuji mnohokrát. Eh, eh, znásilňování žen jakožto válečná zbraň, bohužel eh, zrůstá jako taktika všude ve světě. Náš parlament byl zarmován než mnohokrát nad krizovou situací, zejména na východě Republiky Kongo a nad eh, to obecnou beztrestností. Já eh, konkrétně jsem také vládo Jižního Kivu před a mohu dosvědčit vážnou situace a psychické a fyzické ničivé následky, které to má pro ženy i, ma, i malé dívky. Nepleťme si, za co bojujeme, protože je třeba přistupovat k otázkám reprodukčního zdraví bez jakýchkoliv tabu v těchto situacích. Je třeba dát eh, této problematice ústřední místo a také ochraně, ochraně žen eh, před sexuálními eh, zločiny v době válek. Jde o válečný zločin a žena, musíme to znovu opakovat, není válečným nástrojem. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. A nyní pět minut za komisi paní Georgi. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych nejprve z celého srdce poděkovala zpravodajce paní Nikolaj a chci také poděkovat za načasování této rozpravy bezprostředně po podobném tématu, které bylo projednáváno před chvílí. V Evropské unii bereme velmi vážně otázku úlohy žen a zejména úlohy žen eh, v naplňování míru a bezpečnosti. Je zde eh, rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 1325 v této věci také a další rezoluce. A v rámci našeho komplexního přístupu využíváme všech eh, instrumentů vnější politiky a všechny příslušné programy. V roce 2008 EU přijala komplexní přístup k provádění dvou rezolucí číslo 1325 a 1820 Rady bezpečnosti OSN. Jde o eh, rezoluce, které se staví na celou řadu eh, situací během i po konfliktu. Jde tedy jednak o rezoluci 1325, kde jde o participaci žen, ochranu žen a prevenci násilí na ženách. Je to tento, eh, jsou to tyto tři osy. A dovolte, abych se nyní zmínila o financování. Je zde Evropský nástroj pro stabilitu, což je klíčový nástroj, který můžeme aplikovat, aplikovat pro stabilizační opatření a opatření v oblasti rozvojení kapacit. U tohoto eh, nástroje jsme plně eh, začlenili hledisko eh, genderové, kdo je nejzranitelnějším v obla- při humanitární katastrofě. Jsou to děti, jsou to ženy, jsou to lidé s postižením, jsou to starší občané. Často právě tato problematika patří k mým cílovým, k mým klíčovým cílům jakožto komisařky pro humanitární eh, pomoc. Dále je třeba podpořit ženy v rámci vážných eh, konfliktů prostřednictvím také našeho humanitárního eh, nástroje. Také, také podporujeme prostřednictvím programu Cash for Work v zónách konfliktů. To je projekt zaměřený konkrétně na ženy. Demokratickou republiku Kongo navštívím za tři týdny a mým hlavním cílem bude právě toto téma, téma této zprávy, to znamená ochrana žen, zabránit znásilňování žen, které se využívá jako válečná taktika. EU je aktivní ve více jak 70 zemích v této souvislosti a celkově členské státy vykázaly, že alkohol na tyto věci Eh, v roce 2010 nebo na přemu těchto let nějakých 200 milionů eur. A nyní, pokud je o bez, po bezpečnosti a obranou politiku, většina eh, misí v této oblasti Evropské unie eh, obsahuje také hledisko genderové lidských práv. Dnes máme balíček školení pro oblast ochrany žen, ochrany dětí v rámci těchto misí. Má se to ještě dokončit, balíček těchto školení v roce 2012. Také už se spolupracujeme eh, s vojenským personálem, eh, tak aby humanitární eh, aspekty byly zohledněny při naší přítomnosti v konfliktech a zejména také školíme právě pokud je o dopad na ty nejzranitelnější, na děti a ženy. V rámci externích činností, tedy snažíme se v rámci externích činností, ale je důležité působit také doma, je třeba tedy ustavovat mediatory, je třeba eh, také ženy eh, dostávat do vyšších funkcí v rámci služby pro vnější činnost. Evropa patří k těm nejaktivnějším eh, v rámci OSN. 13 členských států přijalo národní akční plány. Jiné státy jako Německo vystoupily se zvláštními iniciativami, jako je ženy, mír a bezpečnost. První zpráva EU hledně indikátorů pro měření. Dosahování rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 1325 byla dokončena v květnu 2011 a ukazuje, že EU podnikla konkrétní kroky, aby posílila ochranu těch nejzranitelnějších skupin, včetně žen. Takže můžeme být hrdí na své snahy, ale stále musíme být velmi bdělí na všech fórech a v kontaktech se všemi zeměmi, abychom řešili sexuální násilí v konfliktech abychom zaručili smysluplnou účast žen na mírových procesech a e, veřejnou participaci žen. Dále, pokud je o možnost ustavení zvláštního představitele, vysoká představitelka Kathy Ashton v prosinci oznámila, že se zabývá možností vytvořit post zvláštního zástupce EU pro lidská práva a že se zabývá přesnou e, definicí náplně činnosti u této funkce. A na závěr už vám jen z celého srdce poděkuji za tuto dnešní rozpravu. Děkuji. Děkuji. Hlasování proběhne dnes ve 12 hodin. A dále zpráva paní kolegyně Regener, eh, co se týče přemístěvání sídel společnosti, 4 minuty.